oznámení, vážení kolegové. Pan poslanec Stanislav Polčák mi předal žádost o obranu privilegií a imunit v rámci správního řízení, které bylo proti němu zahájeno dopravní podnikem v Jihlavě. V souladu s příslušnými eh, pravidly bude tato žádost předána výboru Jury, který je v